So, dear colleagues, uh... Vážení kolegové, nyní se dostáváme k bodu 11 pořadu jednání výboru Ekon a tím je výměna názoru s generální ředitelkou Erostatu Marianou Kocevou. Velice mne těší, že vás zde můžeme dnes přivítat a také vám gratuluji. Jak asi víte, je to první setkání s Marianou Kocevou, eh, generální ředitelkou Eurostatu, od jejího jmenování 1. března. Předtím již byla úřadující generální eh, ředitelkou, takže naše spolupráce je již eh, řádně fungující a já vám tady ještě jednou gratuluji k vašemu jmenování a doufám, že budeme i nadále spolupracovat s touto kvalitní a plodnou um, spolupráci v celé řadě oblastí, samozřejmě v první řadě v legislativních eh, tématech, která už ostatně projednáváme v rámci trialogu. Takže já bych vám chtěl předat slovo pro váš úvodní projev a poté Budou mít příležitost také kolegové, aby vám položili otázky, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, přeji dobré ráno všem. Myslím si, že lidé v této místnosti vědí, jak statistiky napomáhají podnikatelům, politikům a vám činit důležitá rozhodnutí, tedy rozhodnutí, která ovlivňují životy milionů občanů. Statistiky jsou také důležité pro novináři, kteří vysvětlují vaše rozhodování občanům a také jsou to důležitá čísla, ale nejen to, eh, jsou velice důležitým tématem pro evropské občany, když činí svá každodenní rozhodnutí ve svém soukromém životě, ale také napomáhají občanům Eh, čím dál více vlastně rozlišovat mezi opravdovými eh, údaji a falešnými zprávami. Takže obecně si myslíme, že statistiky jsou důležité. A právě proto, dámy a pánové, si asi můžete eh, představit, jak mne velice ctí a těší, že jsem byla Evropskou komisí jmenována generální ředitelkou Eurostatu, abych mohla vést Eurostat v těchto tak Um, významných uh, dobách. Takže mne velice těší, že jsem se mohla dostavit do vašeho výboru, abych pohovořila o našich uh, i mých prioritách, našich náhledech a výhledech do nadcházejících let. Takže na úvod, i když pan předseda již uh, řekl, že jsem byla úřadující generální ředitelkou po více než rok a už jsme byli v úzkém kontaktu, Nicméně upřímně doufám, že to není naposledy, co k vám sem přicházím a že naše spolupráce se nebude týkat jenom každoročního eh, dialogu, že naše spolupráce bude bohatší. Myslím, že máme něco společného, tedy jaké jsou záměry obou našich institucí, ať takovým či onakým způsobem obě naše instituci hrají zásadní roli co se týče zachování demokracie na kontinentu tím, že podporují transparentnost a zodpovědnost v rámci veřejné zprávy a vytváření veřejných politik. Tady bych chtěla předeslat hned na úvodu, že je naprosto zásadní pro mě, abychom tedy svým patřičným odlišným způsobem zachovali neustálý dialog mezi Eurostatem a vaším parlamentem, aby tento dialog byl otevřený a konstruktivní takže, pane předsedo, dámy a pánové, chtěla bych s vámi sdílet tedy můj názor na to, jaká je situace dnes s eurostatistikami. Myslím, že statistiky jsou naprosto eh, nezbytné pro rozhodovací proces EU, je důležité také pro poměřování dopadu a výkonnosti nejrůznějších iniciativ. Jsou tu různé příklady, agregované eh, statistiky eh, jednotlivých členských států, podporují investiční plány pro Evropu, pakt růstu a stability, ekonomickou zprávu, cíle udržitelného růstu, evropský semestr a jeho výkon a tady bych se zastavila, protože bych v tom výčtu mohla pokračovat do nekonečna. Zároveň jsem také dnes přemýšlela o tom, jak bych měla představit ty mé myšlenky do budoucna a v podstatě nemohu hovořit o konkrétních prioritách, aniž bych stručně popsala, jaká je tedy realita s evropskými statistikami, čemu dnes čelí. V podstatě jim čelí každý náš evropský občan. Můžeme to popsat takovými dvěma trendy. Rychlý vývoj digitálních technologií a také informační exploze v podstatě něco takového jsme ještě nezažili. V dnešní době evropští občané mají digitální schopnosti, jsou univerzálně propojeni a mají přístup k mnoha, mnoha číslům. A zároveň oficiální statistiky to nejsou jenom poskytovatelé čísel, je tu vzrůstající počet dalších neoficiálních údajů a tak nějak v podstatě s těmi oficiálními statistikami konkurují pro nás, pro oficiální statistiky, je toto velká výzva, abychom byli nadále relevantní, abychom byli rychlí a za třetí, abychom rychle převáděli k zdroji, protože my už nadále nedržíme monopol, který jsme zastávali před nějakou dobou, že jsme byli jediným zdrojem informací. A proto tedy máme na paměti tyto výzvy a já jsem přesvědčena, že doba, kdy statistické údaje se čím dál více využívají pro politické záměry i pro tvarování politických rozhodnutí, tak důvěryhodný zdroj toho poměřování, jako jsou evropské statistiky, to je opravdu zapotřebí. A to je ta největší výzva, které se chci věnovat. To je můj sen, že když budete někam cestovat, a budete s řidičem taxíku hovořit o posledních údajích, ať o migraci nebo o inflaci nebo něčemu, k čemu dochází, tak aniž byste věděli, jakou instituci já zastupuji, mně se to stalo a ten řidič mě samotný odkázal, obraťte se na Eurostat. Takže je dobré mít takové sny. A jsem ráda, že mohu tedy řídit Eurostat v dobách těchto změn No a vzhledem k tomu, že je to poprvé, kdy tu hovořím před vámi, ráda bych také vyjádřila několik eh, skutečností eh, z doby eh, vývoje mé kariéry. V podstatě já jsem, mm, vycházím tady z akademického prostředí, toto byla důležitá doba mého života, v podstatě vyživovala tuto moji mm, zvídavost, hledat řešení těch složitých problémů. Pak jsem trávila nějakou, ča, eh, eh, nějakou dobu jako šéfka Národního statistického úřadu. Tam jsem získala zkušenosti, abych pochopila, jak důležitá jsou ta čísla, ty údaje, jak je důležité je mít včas v době, kdy jsou relevantní pro politická rozhodování. No a pak asi posledních šest let jsem byla na eh, vysokém eh, postu mm, zástupce generálního ředitele mm, Eurostatu a pak rok úřadující generální ředitelka a to mi pochopilo získat právě i ten evropský náhled na věc. No a já se budu snažit tedy dát dohromady tyto různorodé zkušenosti, abychom, abych mohla lépe čelist každodenním výzvám. A nyní tedy pohovořím o těch třech prioritách, do kterých bych mohla zhrnout i ty mé záměry pro nadcházející působení v Eurostatu. V první řadě zaměřím se na produkci statistiky. Možná řeknete, to je triviální, to je ta základní mise Eurostatu. Nicméně já jsem přesvědčena, že musíme mít opravdu eh, jasno v tom, že ty statistiky, které produkujeme, jsou relevantní, plní svůj účel a že jsou dostatečně rychlé. Takže pokud zaznamenám, eh, že v těch základních charakteristikách je prostor pro vylepšení, třeba to načasování nebo jiné klíčové aspekty, eh, tak na tom zapracujeme třeba oblast environmentální nebo sociální. Když říkám, že je třeba provést eh, zásadní revizi, tak nyní nastala ta správná chvíle. V podstatě vy to také děláte. Mnohé tyto evropské konstrukce jsou nyní pod dohledem, probíhá revize eh, celé řady skutečností a je třeba činit tedy zásadní úpravy i ve světě statistik. Zmínila bych několik příkladů, třeba prohloubení měnové a hospodářské unie, to není probíhá, vyžaduje si to revizi statistik o ekonomické zprávě, také vývoj sociálních práv, oblast digitalizace, posílení digitálního jednotného trhu anebo obecně migrační politiky. To je jenom několik příkladů, kde ty každodenní výzvy si vyžadují provést revizi eh, opravdu toho, zda jsou ty statistiky načasované rychle. Druhá priorita zaměřit Eurostat, aby opravdu využil ten obrovský potenciál nových technologií a nových zdrojů. Pouze tímto způsobem můžeme produkovat statistiky rychleji, poskytovat větší míru detailnosti těchto statistik. Je důležité tedy, abychom požadovali stále více a, a lépe od zdrojů informací, propojovat tedy také naše města a regiony, zaměřit se třeba na příhraniční regiony, pobřežní oblasti, regiony s venkovským charakterem a podobně. Pouze tímto způsobem využijeme tyto technologie a nové zdroje mm, dat a zároveň můžeme snížit tu zátěž na naše občany a na naše podniky, protože to, že eh, se mohou lépe využívat eh, údaje a opětovně využívat. Třetí priorita to je způsob eh, komunikace a šíření těchto údajů směrem k uživatelům. Těší mě, že ještě jako úřadující generální ředitelka jsme mohli tedy začít s touto prací zlepšování šíření toho způsobu šíření a komunikace. Už to máme první výsledky této iniciativy, takže my, co hodláme dělat v této oblasti? Zahájili jsme proces renovace naší webové stránky, aby byla jednodušší um, vizuálně um, uh, taková přitažlivější. Ehm, máme tam vlastně nejenom soubory PDF, ale jsou tam takové interaktivní způsoby, vlastně, kde si můžete pohrávat s těmi údaji, znovu je využívat, stahovat, eh, využívat pro nejrůznější analýzy a důležité je vlastně, že všechny ty publikace jsou neustále aktualizovány. Také jsme zahájili nové statistické oblasti důležité pro naše občany Máme tu pěkné ikonky a, a také to automaticky umožňuje možnost překladu do jazyku EU, což je velké obohacení. Ještě jedna statistická skutečnost, jenom to asi mm, odpovídá e, funkci mého postu. Ještě před e, týdnem u příležitosti Mezinárodního dne žen jsme zveřejnili takový informační graf o tom platovém rozdílu, také na Twitteru a na Facebooku a za několik málo hodin jsme obdrželi 3 miliony náhledu ze strany evropských občanů, takže Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem chtěla zmínit ještě tři věci. Za prvé, ty tři priority, které jsem popsala, těch nemůže dosáhnout Eurostat osamoceně. Musíme i nadále úzce spolupracovat s dalšími službami Evropské komise a parlamentu, abychom chápali ty informační potřeby ještě lépe. Eurostat neprodukuje ta data osamoceně, budeme nadále spolupracovat s členskými státy, zejména v té oblasti, kde chceme statistiky produkovat rychleji. Také zintenzivňujeme spolupráci s Evropským systémem centrálních bank a s jinými mezinárodními organizacemi. A e, druhá priorita e, Ráda bych využila té příležitosti a věnovala se otázky profesionální nezávislosti. Chtěla bych se s vámi podělit také o to, že učiním eh, maximální, vynaložím maximální úsilí, abychom zajistili transparentnost těchto mm, statistických prací. Vím, že poslední roky byly naprosto zásadní pro to, aby se vytvořil řádný eh, právní rámec eh, pro zajištění té nezbytné nezávislosti v tom každodenním pracovním životě, kdy musím činit důležitá rozhodnutí, tisková prohlášení k obsahu, k načasování. Takže to byla druhá věc, otázka profesní nezávislosti, to je eh, tedy něco, na co budu dohlížet každodenně. No a poslední bod, eh, tady se obracím znovu na vás, eh, na ten apel na kvalitní spolupráci. V nadcházejících měsíc budeme mít tedy možnost vylepšit eh, tuto výtečnou spolupráci. Pan předseda zmínil, že jsou tu důležité eh, právní eh, oblasti k propracování. Blíží se tedy chvíle schválení v Evropském parlamentu, jak v oblasti podnikatelské, zemědělské, environmentální a dalších. Možná za rok eh, či za několik měsíců Evropský statistický program pro dalších sedm let, tedy další víceletý finanční rámec bude muset být odsouhlasen a zase tady Evropský parlament hraje důležitou roli. Nejen, aby identifikoval tedy ty eh, požadavky na informace, ale také, aby se zajistilo, že Unie bude mít dostatečné prostředky, aby dostála očekávání No a v mezidobí já tedy spoléhám na vaši podporu a doufám, že opravdu bude fungovat ten kvalitní dialog mezi oběma našimi institucemi. Takové kvalitní partnerství eh, je důležité, protože Unie potřebuje statistiky a statistický orgán Evropy potřebuje vaši podporu. Děkuji. Máče. Také děkuji za velmi dobrou a obšírnou prezentaci. Začneme vystoupením kolegu Nejprve pan Kercos. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavý projev a mám na vás dvě otázky. První se týká srovnávání evropských a amerických statistik. Jsou tedy porovnatelné. A co čínské statistiky? Dá se jim věřit? My předkládáme evropské statistiky, ale nakonec je přece srovnáváme s dalšími velkými hospodářskými mocnostmi. Jak to tedy vypadá se srovnáním s americkými a čínskými statistikami? To je první otázka. A za druhé, v Řecku existuje případ Georgiu, případ eh, bývalého šéfa Řeckého statistického úřadu, kterého několik politiků obvinilo z toho, že nadhodnocoval deficit. Byl u soudu, bránil se, byl zproštěn viny, nicméně stále je vystavován persekuci. Nikdo ho politicky nepodpoří, ovšem zároveň vláda se dohodla s institucemi, že řecký stát zaplatí jeho výdaje na tento soudní spor. Nevím, jestli jste do toho byla nějak zapojen, nebo jestli jste do toho byli nějak zapojeni a jestli nám to můžete poskytnout informace. Děkuji za dvě velmi dobré otázky. Nejprve porovnatelnosti našich statistik se zbytkem světa. To je pochopitelně důležité. Abych odpověděla rychle, tak řeknu, že srovnatelnost statistik je zajištěna statistickými standardy, společnými definicemi v řadě oblastí a je to většinou řízeno OSN Eurostat a členské státy Evropské unie se velmi aktivně účastnili vyjednávání o těchto klasifikacích. Navíc ještě existují další mezinárodní organizace jako Mezinárodní měnový fond, OECD a podobně. U některých témat třeba ještě FAO, tedy organizace OSN pro zemědělství. Dám vám nedávný příklad. Na začátku března každého roku zasedá v New Yorku statistická komise v centrále OSN. Eurostat vedl iniciativu vytvořit doporučení pro srovnatelnost statistiků uprchlíků. Možná vás to překvapí, ale 70 let po ustanovení Komise pro statistiku OSN jsme neměli standardní definici uprchlíka. Čili toho jsme se účastnili. U některých témat se chceme nejenom účastnit, ale předkládat iniciativy a radit, tak abychom zajistili srovnatelnost statistik. Ale ještě jednou chci zdůraznit, jak důležitá tato otázka je, protože během posledních let jsme se soustředili spíše na Evropskou unii ve svých statistikách, ale je stále více důležité, aby Eurostat se snažil o to, aby naše statistiky byly srovnatelné se zbytkem světa. Druhá otázka se týkala Řecka. Vaše otázka obsahuje řadu podotázek. Nejprve řeknu, že od roku 2010 Eurostat potvrzoval bez jakýchkoliv výhrad řecké statistické údaje. A v kontextu vaší otázky je ještě důležitější to, že jsme se v každém případě snažili zopakovat, že takové kauzy, jako třeba dané právní stíhání, může vést k domněnce, že ty statistické údaje nejsou v pořádku. Ale jak jsme uvedli, Eurostat potvrzoval statistiky eh, řeckého statistického úřadu. Komisař zodpovědný za statistik, eh, komisařka zodpovědná za statistiku tomu to několikrát potvrdila, místo předseda Dombrovský se ostatní taktéž. Co se týče těch případů vůči bývalému šéfovi statistického úřadu v Řecku, my to sledujeme. Na jednu stranu se držíme pravidel, že Evropská komise, včetně Eurostatu, se neplete do soudních procesů v členských státech, tak přesto jakožto součást vyjednávacího procesu s Řeckem. V programu jsme se snažili, aby statistika byla na pořadu jednání. A mimo jiné v Řecku byl přijat zákon, na základě kterého bylo možné, aby stát zaplatil soudní výlohy pana Gelgil. A bylo nám řečeno, že už tu první částku, kterou předložil, dostal proplacenou, Čili to je eh, poslední věc, kterou vám k tomu řeknu. Děkuji. Pervan Šperes. Děkuji mnohokrát. Přeji vám za socialistickou skupinu v tomto parlamentu hodně štěstí ve vašem funkčním období. V prvním projevu jste zmínila řadu bodů, které budou určovat průběh vašeho funkčního období. Včera se tady hodně hovořilo o nekalé hospodářské soutěži mezi veřejnými statistickými úřady a těmi poskytovateli sexy dat, pokud to můžu říct trochu karikaturně. A opravdu si myslím, že tady před sebou máme velkou výzvu. veřejná rozprava by se měla týkat eh, statistik, které jsou důvěryhodné, tedy takových, které poskytuje Eurostat. A zajímalo by mě, jestli v rámci třeba zvláštních doporučení pro jednotlivé státy nechcete vstupovat do hry a zajistit, aby vnitrostátní statistické orgány, se kterými spolupracujete a na kterých závisíte, dostali dostatek peněz na to, aby vám ty data mohly poskytovat, protože Jinak se stane, že vy budete muset dělat jejich práci a potom nebudete mít dost peněz na svoji práci, protože budete dělat tu jejich. Můžeme vám v tomto nějak pomoci? Protože statistika opravdu není nijak zastaralá, je to pořád eh, zásadní základ ve všech oblastech. A pak mám ještě jednu otázku. Vy jste velmi dobře identifikovala ty jednotlivé body a eh, potřebu mít důvěryhodné údaje. Ale naražíme tady i na sociální otázku. Co se týče zaměstnanosti, tak tady vnímám určitý paradox. Jsou strukturální fondy poskytovány na základě hodnocení zaměstnanosti podle regionu nad 3, zdá se mi. Ovšem, členské státy nezbírají údaje za nezaměstnanost podle NAC 3 tak by mě zajímalo, jestli máte nějaký způsob, jak to přepočítat. A teď poslední věc k tomuto tématu. Můžete nám nějak pomoci s eh, přípravou statistiky, která by umožnila naplnit Evropské unii dohodu eh, ty minus dva stupně z, COP, eh, z konference stran? Děkuji, paní Beres. Já budu pokračovat anglicky, pokud dovolíte. Především děkuji za přání. Vím, že budu potřebovat eh, hodně podpory, protože mě čeká řada výzev. Vy jste ve svém vystoupení hovořila o řadě důležitých otázek. Pokusím se to vzít strukturovaně, protože náš dialog bude určitě pokračovat, takže jenom stručně. Ano, určitě musíme řešit otázku konkurujících poskytovatelů údajů. Jestli je to nekalé nebo ne, to je zajímavé téma, ale v každém případě řeknu, že nemůžeme jenom čekat se založenýma rukama a čekat, co se stane. Co se týče konkurenceschopnosti, tak musíme být rychlejší a musíme být relevantnější. Co se týče důvěryhodnosti, tak musíme se zasloužit tu důvěru. Nemůžeme prostě to brát jako samozřejmost, že lidé budou preferovat už úřední statistiky a Eurostat. Už to není možné. Co se týče eh, zprávy hospodářství a konkrétních doporučení pro země. Když jsem vás poslouchala, tak jsem si řekla, že nám můžete pomoci tím, že budete sami sebou. Že tedy i nadále budete poukazovat na to, že evropská statistika musí být od samého začátku součástí této diskuse. Například, když se hovoří o prohlubování hospodářské a měnové unie, když se hovoří o podmíněnosti fondů v nadcházejících letech, tak to je určitě dobrá diskuse, všem otázka je, jak tu podmíněnost budete měřit. A samozřejmě to bude statistika. Takže prosím, poukazujte na to, že náš vstup musí být na začátku, pakliž, protože musíte vědět, jak daný jev budete měřit. Potom se můžete účastnit velmi dobrým způsobem. Teď máme zrovna na stole čtyři nařízení. A my máme pocit, že jste velmi nás podporovali v rámci trialogu mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy. Potřebujeme členské státy. A není to jenom otázka zdrojů. Jde o to, aby členské státy pochopily, že potřebujeme pracovat rychleji a že národní statistické úřady musí pracovat rychleji. Ano, statistika je sice Eh, konzervativní, ale prostě nemůžeme pracovat už tak, že budeme mít šestileté plány. Musíme používat nové zdroje údajů. Čili když se budete účastnit trialogu o uh, rámcovém nařízení, tak tam nám určitě můžete pomoci. Hospodářská statistika stála vždy v popředí. Sociální a ekologické statistiky eh, se v podstatě drží, drží tempo. Vy jste velmi pomohli při vyjednávání s členským stát, s členskými státy při zrychlení údajů o sociálních podmínkách a životních podmínkách. Zkrátilo se to ze dvou let na rok, ale pořád ještě tady existují rezervy. Kromě toho jste také hovořili o regionálních úrovních. Já jsem o tom také hovořila jako o jedné ze svých priorit. Mohli bychom třeba používat eh, geoinformace, tak abychom ty geokódy nakombinovali na statistické údaje, protože potom by to bylo možné automaticky agregovat na nižší úrovni. Teď, co se týče COP 2020, tak to je to je oblast, ve které existuje nebo vyvíjí se řada nových eh, ukazatelů, takže prostě tlačte na to, hledejte informace, buďte sami sebou a tím nám určitě pomůžete zdůraznit, že potřebujeme data. Děkuji, nyní má slovo ECR, prosím. Pane předsedo, vážená paní ředitelko, co se týče evropské statistiky, tak EKR říká, že je důležité dodržovat zásadu subsidiarity a že je potřeba zajistit nezávislost národních statistických úřadů. Poslední legislativní akt, tedy nařízení týkající se evropské statistiky z roku 2012, se snažil posílit tuto nezávislost. Mimo jiné tím, že vzrůstá autonomie předsedů národních statistických úřadů. A mám na vás následující otázku. Jaký vliv tyto poslední legislativní změny měly na fungování Eurostatu? Podle toho, co víte, výměra informací a spolupráce mezi vnitrostátními orgány a evropskými orgány funguje lépe, je konkrétnější, je důvěryhodná, anebo naopak je horší. Nebo jste tam nezaznamenala žádnou změnu? A pak mám ještě další otázku. Jestli se opravdu v praxi setkáváme s tím, že místní orgány statistické jsou více eh, zapojovány do rozhodování o fungování celého systému. Vidíte tam nějakou možnost zlepšit stávající legislativu v této oblasti? Děkuji vám. Děkuji za tento důležitý aspekt, který v podstatě spadá do kapitoly vztahu Eurostatu a členských států. Evropské nařízení o statistice bylo novelizováno tím, že posílilo profesionální nezávislost, to je pravda. Jedním z konkrétních bodů byla důvěrnost informací a také vzájemné hodnocení vzájemné hodnocení všech statistických úřadů. Eurostat předloží zprávu týkající se implementace této právní úpravy, včetně co se týče eh, důvěrnosti a co se týče vzájemného hodnocení. Předložíme to na začátku června. Takže ráda potom projednám konkrétní výsledky. Teď, co se týče provádění tohoto zákona, tohoto práva, tak pochopitelně to sledujeme. Jsem přesvědčena, že to tak vnímají i kolegové, šéfové vnitrostátních statistických úřadů tak, že ty právní změny naopak posílily pozici vnitrostátních statistických úřadů a vy jste k tomu napomohli. Teď co se týče vztahu s členskými státy, tak tady musím říci, že se cítím plně podporována šéfy Národních statistických úřadů a že se nám podařilo tuto spolupráci zintenzivnit a konec konců řešíme společné úkoly. Týká se to nejenom Eurostatu, ale všech vnitrostátních statistických orgánů. Všichni máme konkurence, všichni, čelí, všichni řešíme nové technologie, všichni jsme pod tlakem používat nové zdroje údajů. Máme tedy společné problémy a proto jsme našli i společné priority pro nadcházejících sedm let. Plně tedy věřím, že partnerství s členskými státy je dobré, a myslím, že to je i způsob, jak posunout evropskou statistiku ku předu, protože ta vlastně vzniká vnitrostátně, respektive v partnerství národních statistických úřadů a Eurostatu. Děkuji. Paní Běrník, prosím. Děkuji. Pane předsedo, mám tři otázky. Za prvé, myslíte si, že by se dala zlepšit přesnost a rychlost údajů týkající se dluhu a deficitu v rámci paktu o růstu a stabilitě? Za druhé, existuje nedostatek důvěry mezi členskými státy a členskými státy Eurostatem a omezuje to váš přístup k informacím, které potřebujete pro, své, pro svou práci. A nakonec, poslední verzi Evropského statistického programu Evropský parlament chtěl, aby tam byla zahrnuta témata, která se nevešla do deseti priorit stanovených Evropskou komisí, ale máme v GDP a jinde. Eh, GDP eh, a beyond. Je, pardon, tedy v tom programu uh, eh, řídí se nejenom HDP, ale i dalšími ukazateli. Děkuji mnohokrát za velmi konkrétní a přesné otázky. Za prvé, statistiky o dluhu a deficitu. To je oblast, do které statistika věnuje nejvíce pozornosti a prostředku zajištění přesnosti. Protože to je v podstatě jediná oblast, ve které máme více-méně ze zákona auditní pravomoci. Čili můžeme provádět kontroly v členských státech, díváme se do účetnictví, ověřujeme velké výdaje a jejich klasifikaci. Je to naše každodenní povinnost. V podstatě vždy, když připravujeme statistiky, tak eh, k tomu přistupujeme profesionálně a přesně tak, abychom zajistili stabilitu. Možná, že nejde jenom o přesnost, ale o relevantnost. Co se třeba týče hospodářské zprávy a prohlubování Evropské hospodářské měnové unie, anebo v případě eurosemestru, tam jde také o rozsah, o frekvenci, o obsah. Tedy o to, jestli ty statistické údaje, které sbíráme, odpovídají svému účelu. Čili nejde jenom o to, aby to bylo dobře spočítáno. Jde o to, aby to bylo relevantní, abychom ty údaje dostali dostatečně rychle a aby to odpovídalo požadavkům budoucích reform. Teď, co se týče členských států, tak tam musím odpovědět, že ne. Necítím tam žádná rizika, necítím tam žádné ohrožení ze strany členských států. A na to už jsem vlastně částečně odpověděla eh, u předchozích otázek. Skutečně mám za to, že to partnerství je dobré. Jde tam pouze o rozdělení práce, tak abychom to, co nejefektivněji rozdělili mezi Eurostat a vnitrostátní úroveň. Co se týče projektu GDP and Beyond, já jsem tehdy vedla vnitrostátní statistický úřad, když se spustila tato iniciativa a mám pocit, že Eurostat a členské státy hodně udělali proto, aby doplnili HDP o ukazatele, které se týkají kvality života či životního prostředí nebo eh, distribuce bohatství. A v podstatě tyto informace teď ještě více obohacujeme, ale snažíme se to navázat na to, co potřebujeme v souvislosti třeba s naplňováním eh, cílu trvalé udržitelného rozvoje nebo agendy 2020, eh, či případně v oblasti COP, 2020 anebo oběhové ekonomiky. Tady vlastně máme celou tabulku ukazatelů, které budou nezbytné pro rozhodování v této oblasti. Takže budeme pracovat i nadále na oblasti rozšíření ukazatelů nad rámec HDP. Thank you. Uh... Děkuji. Sven Giewold. Nejdříve eh, i za nás blahopřejeme k vašemu jmenování. Jsme velice rádi, protože eh, vždycky jsme měli dobře podložený dojem, že jste žena činu a to eh, máme rádi a vážíme si toho. A také chci vyjádřit naši hlubokou obavu, obavu z toho případu v Řecku. V životě jsme neviděli, že by statistik byl takto popotahován eh, eh, soudním systémem a politická úroveň by si to nevšímala. My jsme požádali po druhé o, o eh, pozvání pana Georgiu sem do parlamentu, aby ten tlak byl zachován a musím říci, že ta vyhýbavá odpověď Evropské komise na naši otázku této věci je velká ostuda. Nevím, jestli je tady komise, ale musím říci, že když nemůžeme mít statistický systém, nebo když nemůžeme mít statistický systém, pokud ti, kteří informují eh, veřejnost o výsledcích, budou následně vystaveni nějakému právnímu riziku. Tady eh, byla překročena určitá hranice. K našemu budoucímu vztahu bych eh, jeden návrh, který byste mohla přijmout. Máme statistický program a v naší sněmovně byla určitá nespokojenost, že v minulosti některé prvky tohoto statistického programu nemohly být naplněny. To vy dobře víte. A, možná, že by bylo užitečné, aby e, před naší e, každoroční výměnou byl e, sestaven takový seznam mm, věcí, které by mohly být dosaženy. A já nechci vydáhnout konkrétní věc žádnou, ale k, mohlo by to být sociálním otázkám, ekologickým otázkám, prostě distribuce statistiky je, eh, tam jasně podporuje eh, ty věci. Eh. Důležité je, abyste byli slyšet i při vyjednávání. Já bych byl rád, aby byla nějaká taková výroční zpráva a možná po takovéto výměně v tomto případě byste mohla stručně mm, říci, Mm, na jaké problémy jste narazili, kam jste se dostali, e, jaké problémy my jako zákonárci a, a e, přidělovatelé rozpočtu e, můžeme pomoci vyřešit. Děkuji a přeji vám hodně úspěchu. Děkuji, já vám každopádně děkuji za podporu a mm, když by se váš zájem, vaše příspěvky k Evropské statistice znásobily, protože Tímto způsobem vidíme, eh, jestli na nás záleží a jak se můžeme zlepšit. Já každopádně si myslím, že to je velice dobrý návrh, abychom náš dialog opírali o něco konkrétního. Můžeme se povědět o tom, jak tedy eh, dále vpřed. A po tomto dialogu by bylo by možné tedy eh, sestavit nějaký takový etat die. Ano, ano, já eh, ráda proberu s panem Gualtierem, eh, jak eh, to nejlépe schrnout, jaké věci bychom tam mohli předkládat. Ano, uděláme to na koordinátorech. Hmm, navrhneme nějaké možnosti a potom to s vámi probereme. Pan Viegas. Dobrý den, já budu mluvit portugalsky. Já mám dvě otázky. První takovou obecnější a druhou konkrétnější. Ta obecnější, chtěl bych, kdybyste nám mohla říci víc ohledně řízení Eurostatu. Tedy, já jsem to pochopil, že zásadní je tu ta potřeba um, umět řídit to hledání informací ze strany institucí, novinářů, občanů s tím, jaké informace nabízíte, sladit to, to, co Eurostat nabízí. A jak to tedy funguje? Jak na to nahlížíte z hlediska výkonného výboru, pak v souladu také s partnerstvím s národními orgány? Jak můžete zhodnotit tento proces? Je možné to ještě zlepšit, když vyvstane nějaká potřeba, třeba v oblasti sociálního pilíře nebo v jiné oblasti, tak jak ten mechanismus Eurostatu se adaptuje, jak eh, probíhá tento proces, jak se přistupuje k rozhodování, jak jsou přidělovány prostředky na ty dané potřeby. Takže to byl první dotaz a ten druhý konkrétnější je ostatně na to eh, s tím spojen. Otázka podvodů a daňových úniků. To je téma, které velice znepokojuje parlament a ne náhodou tu máme specifický výbor, který se věnuje tomuto tématu a který tady um, poukazuje na dva problémy, že potřebujeme více informace, abychom byli schopni lépe poměřovat tento fenomén. A druhý aspekt, který vyplynul z této práce, že by to mělo vést k větší míře informací. My pracujeme na takových legislativních textech, které mají nutit velké podniky zveřejňovat více informací, třeba v těch zprávách podle jednotlivých zemích, ale pak také informace, které v podstatě nebyly zveřejňovány a měly by být nyní zveřejňovány, alespoň podle stan, tady názoru Evropského parlamentu. Takže do jaké míry je Eurostat připraven nám poskytnout lepší informace a umět čelit těm narůstajícím požadavkům na informace a tomu, že tu bude čím dál více informací. Děkuji. Thank you very much, Mr. Viegas. You... Děkuji vám, pane Viegaši. Tohle, uh, vidíte, je velice zajímavá práce. Uh, mluvíte o spoustě věcí a minulý uh, rok uh, po pohovoru se mě ptali, uh, jestli tam uh, ještě pořád si zůstat po uh, tom roce v té funkci. Je to opravdu uh, působivé, protože člověk může dosáhnout něčeho za eh, náročných okolností. Takže já se pokusím eh, se soustředit eh, ve své odpovědi kolem nebo na ty věci, na které jste poukázal. No, poukázal jste opravdu na jádro věci. Poptávka a nabídka, to je klíčová otázka. A potom k té straně poptávky máme tady proces, Mm, sběru všech eh, požadavků uživatelů u těch klíčových uživatelů, jako je parlament, eh, odbory, komise. Máme také Evropský eh, poradní výbor pro statistiku, kde jsou zástupci obchodních asociací, médií, výzkumníků, parlamentu, různých skupin uživatelů. Tam tedy provádíme naše konzultace s nimi a děláme také to, eh, s čemu komise říká veřejné eh, konzultace. Takže eh, všechny požadavky se stavíme a potom začneme debatovat se ženskými státy. Protože Eurostat sám nevytváří čísla, ty ta vytvářejí, no, produkují členské státy. Jak já vidím eh, tu situaci, je to stále více eh, otázka a zdrojů. Je to vždycky eh, o nastavení priorit. A proto je důležité, aby v této diskusi ty národní statistické instituce nebyly ponechány na holičkách, aby bylo jasné, že to, co požaduje Evropský parlament, podporují i národní orgány aby bylo jasné, že eh, ty musí mít podporu, aby mohli plnit svoji úkol, eh, své úkoly. Potom je tady otázka té mašinerie. No tak to je konstruktivní dialog. My musíme stále eh, častěji hledat řešení prostě toho, že už nemůžeme pokračovat s průzkumy, protože je to drahé, pomalé a obtížné. Musíme používat jiné zdroje, administrativní zdroje a tak dále. A proto klíčová otázka v naší produkční mašinérii je, otázka využívání nových zdrojů. To jsou obecně tedy ty klíčové otázky. Jak eh, stanovit naše priority? Musíme eh, ukazovat jasně, že ty eh, zdroje používáme efektivně. Potom k daňovým únikům. Já dobře vím, když jsme se s panem Guatierem bavili o, o, o s panem Gigoldem během trialogu eh, na, o rozsahu těch statistických programů, tak eh, kdo odpovídá za evropskou statistiku? Protože aby se um, řešily daňové úniky, za to my nezodpovídáme, ale měřit ekonomiku a měřit například, eh, já vám dám docela zajímavý příklad, digitalizaci a, a ekonomiku sdílení, tam co dělí otázka zprostředkovatelů. Ty firmy jako, mm, nechci eh, mm, jmenovat konkrétní, eh, které nabízejí služby přes internet. A otázkou je, jestli eh, jejich služby měly být daněny nebo ne. To je práce pro nás, pro, na, tady pro vás. My vám musíme poskytnout dostatek informací o tom, jak je to velké, na co se tady produkuje, kolik lidí, jednoduše řečeno, je tam zaměstnáno tak aby byste mohli eh, eh, rozhodnout eh, o tom daňovém nastavení na unicích. Eurostat v minulosti se zaměřoval jenom na agregátní data, docela relevantní pro EU a pro eurozónu. Teď stále častěji musíme také produkovat srovnatelné statistiky pro jednotlivé země. Jedná se také o otázku té rozdělení práce. Máme spolupráci s národními statistickými eh, institucemi, můžeme šířit ty eh, statistiky, ale oni nám je musí také eh, posílat. A oni také potřebují stále více podporu pro šíření těch statistik v národním jazyce, protože všichni chtějí ten popis čísel v svém jazyce. Děkuji. Řečníky to FDD nevidím, ENF také ne, takže paní Silva Pereira. Pan. Děkuji. Tak já budu hovořit portugalsky. Chtěl bych přivítat paní generální ředitelku Eurostatu a potvrdit, jak tu zaznělo, že důvěryhodné a včasně obdržené stat, infor, eh, statistické informace jsou důležité proto, aby společnost věděla, jaká je ekonomická a sociální situace, aby se mohlo přistupovat opravdu odůvodněným rozhodnutím, nejen ze strany veřejných orgánů, ale také ze strany ekonomických subjektů. A pak také, abychom tím informovaným způsobem mohli hovořit o dopadech takovýchto rozhodování. Chtěl jsem nadnést eh, dva dotazy. Ten první se týká klasifikace těch opatření one-off, těch výjimečných opatření, což je statistická operace velice důležitá pro ekonomickou zprávu. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že tu máme dva problémy. Ten první je ta prodleva v, v klasifikaci takovýchto statistických operací. Existují případy, které se táhnou měsíce a někdy i déle, než se konečně pochopí, zda nějaké opatření má být klasifikováno jako mimořádné nebo ne. Například v Portugalsku už se měsíce projednává mezi Eurostatem a ministerstvem financí a statistickou organizací, zda rekapitalizace veřejné banky, eh, cash žeral depositu je mimořádné opatření nebo ne. A tato prodleva, co se klasifikace týče, to je samozřejmě sama o sobě problém. Takže kladu otázku, co můžeme udělat, abychom snížili tu dobu rozhodování. A druhá otázka, která je na to napojena, co tato prodleva skrývá? skrývá nějaký obskurní charakter pravidel. Je totiž nepochopitelné, proč Evropská komise a další statistické orgány, vlády, všichni vnímali jinak ta pravidla a vlády musí prvně činit rozhodnutí a pak čekat, jak se to statisticky vynaloží. A to je závažný problém ohledně jasnosti pravidel, která mají umožňovat klasifikaci nějakého opatření jako mimořádné nebo ne. Takže kladu otázku, co může Eurostat dělat, aby byly jednodušší pravidla, která pak následně mají umožnit všem v rámci tedy té ekonomické zprávy řídit se opravdu jasnými principy, které budou jasně pochopitelné. Děkuji. Obrigado, Mr. Eh, Pereira. Děkuji, pane Pereiro. Eh, ta skupina otázek je velice důležitá a můžu se tím dostat k věci, která není úplně jasně spojována se statistickou prací. Je přesně jak říkáte, tady to souvisí s tím, jak statisticky lze pojmout některé operace. A já nejdříve řeknu, že plně souhlasím s tím, že ta pravidla by měla být jasná, předvídatelná a transparentní. Proto hm, Minulý rok, když jsem eh, byla jmenována do eh, funkce, tak i, i jako eh, dočasná ředitelka jsem vytvářela jako jednu z prvních věcí pravidla pro to přijímání těchto věcí, kdy a jak se to bude přijímat a jak se to bude implementovat, protože musí být transparentnost proto, aby statistické úřady mohly eh, uplatnit tato pravidla. Potom další věc, a tam si myslím, že je to důležité, a minulý eh, rok eh, jsme to začali sledovat, je, že dlouho se říkalo, že statistika jsou jenom zprávy o tom, co se stalo. A teď bychom rádi kladli důraz na předvídání zejména u eh, velkých investičních projektů nebo velkých statistických operací, pokud víme, že eh, hm, se chystají, protože je to stále důležitější pro investory, například v rámci investičního plánu pro Evropu, aby neznali jenom eh, rizika a výnosy, ale také, aby věděli, jak se statisticky budou posuzovat některé operace. A proto ve spolupráci s Evropskou investiční bankou s členskými státy jsme začali také eh, to projednávat s bankéři, s eh, zainteresovanými stranami na eh, pokusech o informacích pro určité finanční instrumenty, jako jsou PPP, energetické výkonnostní smlouvy, koncese, abychom mm, začali předvídat a snažili se vysvětlovat, jak se statisticky budou posuzovat tyto nové finanční instrumenty. Také jsme začali Eh, zařeňovat ty metodické pokyny, aby ex ante jste mohli přijít, popsat tu operaci eh, prostřednictvím Národního statistického úřadu, to jsou naši partneři, ti znají to prostředí a ten jazyk a oni potom můžou se vrstatem projednat, jestli eh, takové posouzení je přijatelné, nebo když je to složité, tak se to předloží skupině odborníků ze členských států tak, aby bylo jasné, že ta operace se posuzuje stejně v jednotlivých členských státech. Tolik tady eh, je takový určitý posun k mm, metodickým pokynům k transparentnosti a to znamená, že všechna rozhodnutí o statistickém posuzování na základě eh, žádosti členských států o eh, doporučení ex post a ex ante jsou zveřejněna na našich webových stránkách kvůli transparentnosti a také proto, aby se z toho ostatní mohli poučit. Vy jste hovořil o dvou citlivých věcech. Tam k tomu bych ráda něco objasnila. Já znám ten portugalský případ, protože samozřejmě vím, co se děje v Jurstatu. tam samozřejmě jde o to, aby v Eurostat tam nejde o to, aby to Eurostat eh, podle statistických kritérií posoudil úplně stejně jako G-Comp. Ta to může vnímat jako státní pomoc. Ne, tohle je spíš na otáz eh, na kolegy z eh, Equinu, až budou klasifikovat tuto operaci. My prostě musíme sledovat, jestli ta operace má dopad na dluh a deficit a její velikost. Nicméně děkuji za otázku, je velice důležité, je to velice důležité, dá se mi aspoň příležitost vysvětlit, že kromě eh, vytváření statistiky my máme také jednu eh, novou, eh, dále větší roli k předvídání, k vydávání obecných zásad, k transparentnosti. A to je velice nová věc v rámci ekonomického vládnutí. Děkuji, pan Soru. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se eh, za svůj hlas. Paní předsedkyně, eh, vy jste hovořila o těch zásadních technologických změnách, které probíhají eh, v tradičním větě, světě statistiky. Datová analýza, strojové učení, umělá inteligence. je váš kolega z italského statistického úřadu tady byl včera a já bych se zeptal, co nám vy řeknete k e, tomu aktuálnímu vývoji. To je zásadní e, výzva, pokud jde o sběr dat e, oproti tradičním metodám. Za starých dob jste mm, používali průzkumy, používali jste data od soukromých operátorů, ale teď ty internetové a platformy, o kterých jste eh, hovořila, vytvářejí obrovské, eh, obrovská konta dat, která eh, často nejsou v těch oficiálních statistikách zahrnuta. Národní statistické úřady, možná i Eurostat, mm, mm, k tomu možná přistupují jako, že to nejsou úplně důvěryhodné zdroje. Ve zprávě z Evropského parlamentu z vlastní iniciativy k datové ekonomice a k inovacím hmm, a k limitům technologických inovací eh, vzhledem k datovým monopolům se o, o těchto problémech hovoří. Takže co se dělá s těmito daty? To je to základní téma. Nikdy se nepokusil to nikdo eh, nějak soustavně řešit. Prostě tady, teď je to eh, sou, eh, soukromým majetkem ta data, i když je to výsledek chování soukromých občanů. Firmy využívají tato data ke své vlastní výhodě v anonymizovaném agregátním pohledu to ale můžeme eh, považovat eh, za veřejný statek. Mělo by to být eh, součástí tedy v toho, s čím se zabývá stát. Pracujete nějak tímto směrem? Děkuji opět. To je výborná otázka. Já jsem chci jezdit častěji, protože vy poukazujete na všechny důležité mm, aspekty a výzvy. Já to budu strukturovat následovně, tu odpověď. Ano, my, statistici, si rádi hrajeme s daty a hledáme nové příležitosti. Od roku 2013 eh, máme eh, takový systematický plán k výzkumu, eh, tedy Eurostat a Národní statistické orgány, ohledně toho, jak využít všechna tahle data, nové zdroje, jako data z mobilních systémů, z Facebooku, z Facebooku Twitteru, z platform pro spolupráci jestli můžeme použít eh, v oficiálních statistikách. A máme eh, první eh, výsledky pilotů a závěry jsou, že většině těch případů ta data by mohla doplnit ty stávající zdroje. A, um, ke tvorbě statistik by mohla být využita. Nicméně jedná se o profesionální diskusy, kde statistici si, si chtějí pohrávat s těmi čísly. Pro vás asi bude relevantnější to, že eh, při tomhle našem výzkumu jsme narazili na řadu základních problémů, na které jste také poukázal. Za prvé přístup k těmto eh, datovým zdrojům, které jsou obyčejně soukromé, to je základní otázka. Abychom eh, mohli vytvářet trvalou statistiku, tak potřebujeme vyřešit přístup k soukromým datům. A proto v nadcházejících letech by eh, v této oblasti EU, eh, e eh, dámy a pánové, mohla sehrát důležitou roli. Vytváření datové ekonomiky, data jsou aktivem pro soukromý sektor, jak používat data pro implementaci veřejné politiky. To je otázka. A například Národní statistické instituty připraví, připravují poziční dokument, všechny z nich, což je eh, velice eh, zvláštní, protože všechny členské státy se eh, schromažďují, hmm. tedy se postaví na všechno k těmto věcem stejně. Potom je tady otázka soukromí dat a důvěrnosti. 18. května vstoupí v platnost eh, příslušného nařízení a obnáší to také eh, řadu věcí, které musí eh, vyřešit statistické orgány. Protože jsou tady soukromé údaje z digitálních zdrojů, strojově tvořené a tvořená data. To je také otázka soukromí. A, a právo na zapomenutí, právo na upření přístupu všechny tyhle otázky eh, souvisejí s ochranou dat. Ano, my určitě eh, pokračujeme vpřed eh, s čistou statistickou prací, nicméně je důležité, abychom se zaměřili na, to, na přístup k těm datům, jestli mají být anonymizována, jestli za ně máme platit. Čili je to stále složitější. A je to určitě nad rámec debaty o IT nástrojích. Meanwhile, we read. Děkuji. A v mezidobí také se dozvídáme, jak je to s využíváním těch dat ze strany jiných uživatelů. Ještě Pervaš Berez. Um, Děkuji. K otázce Renata. Tady navazujeme na jeden z prvních aspektů, který jsem zmínila já ve své vlastní otázce. Ta přitažlivá big data versus staromodní statistika. A já bych chtěla prodloužit diskusi na toto téma. Vnitrostátní statistické orgány na tom pracují, ale zajímalo by mě, jak probíhá s nimi nějaká společná diskuse, tak aby všichni tahali za jeden pro vás. Jak to vlastně vypadá s eh, poskytováním těch velkých údajů statistickým úřadům? Je to potřeba legislativně řešit. Vy jste zmiňovala platby a konec konců já jsem o tom zrovna včera mluvila, když jsme hovořili s panem Giovanninem. Tedy mluvili jsme o cenách za přístup k těmto údajům. Mluvili jsme o finančních trzích. Bloomberg konec konců eh, působí jako vzor velmi drahého poskytovatele údajů ale nakonec roste, protože zjevně existuje trh, na trhu díra a dá se na to vydělat. A toho modelu se drží stále více informací, které zbý, eh, teda společnosti, které zbývají informace. A předpokládám, že tedy vnitrostátní a státní statistické úřady tyto informace nemají a přitom lidé je zjevně potřebují, když si je kupují. především, když mluvíme o finančních trzích, tak mám pocit, že to je věc, která bude stále důležitější. Mimo jiné i proto, že máme nové struktury, které zbývají, sbírají stále více údajů. Je potřeba změnit legislativu? Nebo se to má řešit individuálně, pří, případ do případu? Co s tím? Uh, uh, uh, Děkuji za váš dotaz. Ano, toto je velice zajímavá a důležitá diskuze. Co vám na to mohu odpovědět? Ano, my spolupracujeme s národními statistickými orgány a jeden aspekt tu je, snažíme se podporovat výměnu názoru na to, kde již byly změněny národní legislativy ohledně přístupu k údajům, a posílení partnerství. Například Francie je jedním takovým významným příkladem, kde nedávno byla změněna legislativa a učinil se takový první krok k přístupu k takovýmto kro, eh, směrům. A ohledně tedy těch různých konfiguracích partnerství, řekněme, abychom dostali přístup třeba k společným výzkumům u mobilních operátorů, Googlem a různými sítěmi a vlastníky sociálních médií. Tady takovým zajímavým závěrem je, že i soukromý sektor se nyní do tohoto zapojuje. A je tu určitě potřeba regulace nebo příkladu toho, jak vybudovat toto partnerství. Já si myslím tedy, že v určitou dobu budeme muset regulovat přístup k údajům pro statistické účely těch soukromých dat a otázkou je, jaký je ten nejlepší způsob. To je vždy otázka do diskuze, zda to nechat na národních orgánech nebo zda by to měla být nařízení či směrnice, třeba nařízení pro statistiku nebo to um, obsáhnout jinak, ale určitě musíme najít tady způsob, jak se vypořádat s touto věcí. Musíme to nějak regulovat, protože nyní máme partnerství, ale pro určité období, což nezaručuje stabilitu a udržitelnost právě pro tu produkci statistických údajů. A pak také partneři na druhé straně potřebují určitá pravidla a větší míru jasnosti o tom, co je a co není povoleno jak by se měli chovat vůči ostatním, zda platit či ne a podobně. Já vám děkuji a nyní v rámci Catch the Eye Anna Miranda. Děkuji, pane předsedo. Je důležité, aby tu byly také ženy, které prolomí tu ten skleněný strop. Ne často vidíme ženy v orgánech nebo na vysokých postech institucí, takže ještě jednou blahopřeji. Jak jste řekla, paní ředitelko, důvěryhodné údaje jsou velice důležité. Také jste řekla, že se používají politicky pro volební účely a to se chce také parlament snažit zabránit. Já pocházím z Galicie, a vím, jak se používají tedy údaje pro účely koheze a pro jiné účely. Je důležité tedy mít eh, včasné údaje, přesné údaje, údaje, které plní kritéria. Doložím to příkladem. Co se týče rozšíření kritérií až dosud v oblasti koheze, a těch statistických eh, oblastí, těch nut srovnáváme eh, interní produkt, určité mediány, a podobně. Nicméně krize hodně změnila život občanů, ekonomická krize, sociální dopady, jaké to mělo na prekérnost e, života, životních podmínek. Myslím, určité údaje už nejsou platné v dnešní domu. Doložím to jako například kvalitou života, prekérnost e, pracovních podmínek a pak samotný samotná kvalita života lidí. Takže těmi stávajícími poměřováními a statistikami je jasné, že jsou určité územní jednotky, které se zdají bohatší, ale pravda je, když pozorujeme opravdovou kvalitu života, tak zjistíme, že jsou chudší, protože jsou tu takové nekvalitní smlouvy, nekvalitní pracovní podmínky, zredukovaly se kvality veřejných služeb, kvalita důchodu, šíří se chudoba a podobně. Takže jsou to nová kritéria, které jsou vlastně výsledkem toho zhoršení eh, kvality života. A je třeba to brát v potaz. Eh, a ptám se, zda to berete v potaz při té vaší nové práci. A naše eh, skupina si myslí, že je třeba tam zaplnit právě ty nové údaje, nová kritéria aby se vytvořily opravdové, reálné vlastně údaje o, o životě. Například otázka migrace mladých, to se nepoměřuje nikde. Považuje se to za interní migraci, ale v reálu vlastně je to přechod takové masy mladých uvnitř nějakého členského státu. Ovlivňuje to pracovní trh, otázku nabídek služeb anebo také to rozmělňování kvality veřejných služeb. Máme tedy také e, i e, některé naše náhledy nebo doporučení pro Eurostat, aby rozšířila vlastně tu škálu poměřovacích kritérií. Děkuji. Já vám děkuji. Vy jste poskytla mnoho empirických příkladů, které dokládají tu uh, moji preven, uh, prezentaci o významu statistik. Já bych uh, chtěla využít tedy tyto vaše konkrétní příklady do těch statistických údajů. Ano, my pracujeme s členskými státy na těch nových způsobech zaměstnanosti, zaměřujeme se na různé sociální skupiny, konkrétně na mladé pro nás statisticky je důležité, abychom zacházeli za ty agregáty. Díváme se na makroúdaje, na distribuci a na různé úrovně těch agregací. Takže nesledujeme jenom administrativní regiony, ale také přeshraniční oblasti, nejrůznější způsoby klasifikace, nejenom v té, řekněme, komfortní části dělení na stát, regiony, obce a podobně také na to nahlížíme jinak. A jsou to tedy opravdu velice zajímavé časy nyní vést Eurostat v dobách, kdy se to všechno mění. A děkuji vám tady za to, že oceňujete i to genderové zastoupení. Doufám, že k tomu empiricky přispěji k této nové práci. Děkuji. A já vám velice děkuji za tuto tak eh, zajímavou diskuzi velice živý eh, dialog a vidím tu narůstající zájem o statistická témata a my si také uvědomujeme, že pracovat se statistikami, to znamená pracovat s obrovskou škálou témat. Eh, je to něco mnohem více než nějaké technické pojednání, takže nadále se budeme těšit na ten eh, náš společný dialog, nejenom na to každoroční eh, setkání. A doufejme tedy, že to povede k opravdu tomu zacílenému dialogu, kdy my budeme moci také přispívat s tím, že budeme upozorňovat na určitá témata a eh, lépe lépe tedy takto budeme spolupracovat. Takže ještě jednou vám děkuji. Já vám děkuji za pozornost. Opravdu mi bylo velice eh, velkým potěšením, je to velice inspirující se s vámi setkávat a myslím si, že pro mě mohu říci, že je to velice inspirující práce. Já vám děkuji a předám eh, předsednický post Markusu. Markusovi Ferberovi. Yeah, thank you very much, uh, Roberto. Děkuji. Roberto, myslím, že máme ještě 10 minut čas. Nevím, zda už tu máme příslušného zpravodaje. Able to wait for a few minutes. Může eh, zpravodaj počkat několik málo minutek, než se dostaví všichni členové týmu. Počkáme tedy pět minut.

So, colleagues, as, uh... Takže vážení kolegové, už nastala to správná chvíle, abychom začali projednávat návrh řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se mění řízení 648, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení a tak dále. Takže tu máme návrh komise ohledně revize Emiru. Návrh zprávy obsahuje 32 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v lednu a projednany na výboru Ekon minulý měsíc. Následně bylo předloženo dodatečných 245 pozměňovacích návrhů v rámci lhuty. Takže já bych v první řadě předal slovo našemu zpravodaj Werneru Langenovi, prosím. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, budu hovořit mateřštinou. Eh. Máme 277 pozměňovacích návrhů, které víceméně jdou správným směrem, stejným směrem, a sice k omezení e, rizika. a k omezení povinností pro podniky. To je obecná tendence v tom návrhu komise. Já ji teď nebudu opakovat. Tam jde o Eh, nos eh, výjime, eh, výjimky pro penzijní fondy, pro nefinanční protistrany. O tom už jsme se bavili. Dnes jde o, o pozměňovací návrhy tedy. Já stručně vyjmenuji seznam z, z témata, i když vzhledem tomu, že jich 277 by bylo třeba více času. Jde o to, jak se postavit k alternativním investičním eh, fondům, ehm, nefinančním protistranám, finančním ehm, protistranám a malým finančním protistranám. Tady máme pozměňovací návrhy od eh, eh, v různých oblastech, Sander Lamasur, Hayes, Tremoza Ježek, čili od více stran k jak rozsahu působnosti, tady také v této oblasti k od paní Swinburne. Tady by bylo možné u definice eh, předložit dva kompromisy. Eh, eh, naše kanceláře předloží a pak se o tom budeme bavit. Potom clearingová povinnost a bilaterální marže. Tady jde o obrácení důkazního břemene Ti, kteří chtějí výjimku, eh, musí prokázat, že nepřekračují práh. Ti, kteří eh, to neprokáží, musí provádět dále clearing. Tady máme ode mě, od pana Lamberce, eh, mm, pozměňovací návrhy. Paní Svinberna a pan Weizsäcker jsou proti, takže tady máme konflikt možný. Potom tady u otázky výpočtu toho limitu tady jsou k tomu odlišné eh, přístupy, ale můžeme to eh, dát dohromady eh, buď tedy 12 měsíců průměrná pozice nebo 30 nejsilnějších transakcí. Komise by tady měla vydávat takzvaný RTS. Potom tady máme tady takzvaný, takzvanou povinnost frontloadingu. Pan Lambert je proti, zbytek je pro včetně komise, eh, tady nevidím žádnou šanci eh, pro eh, pozměňovací návrhy pana Lamberce, aby byly většinově přijatelné. Potom bilaterální marže. Tady máme řadu pozměňovacích návrhů Ferber Langen. Vnitroskupinové transakce, i tady je znovu ten limit osvobození od clearingové povinnosti. To jsou stará eh, známá témata eh, vyplývající eh, ze zprávy komise. Potom je tady ten fond pro ten netransparentní, tedy ten neomezený přístup k systému. Tady se hovoří o těch přístupových kritériích. Všechny frakce to navrhují. ESMA má stanovit RTS, komise a ERPA budou, ESMA budou přeskoumávat, jestli ty principy eh, zajišťují přístup ke clearingu a eh, potom vyhýbání se eh, zde střetu zájmu tady článek 4 a hm, článek 85 a úvodní ustanovení 9. Tady lze vytvořit určitý kompromis. Potom je tady nikoli nesporná otázka penzijních fondů. Tady máme eh, výjimku od komise na tři roky a potom na další dva roky navrhovanou. Tři roky Weizsäcker, eh, Fernandez, eh, Swinburne a Langen pět let a navrhují paní Swinburne ještě navíc. Jednou o dva roky je stále prodloužení. My tady eh, chceme konkrétní zprávu komise ohledně eh, toho, jestli bylo vytvořeno nějaké technické praktické řešení do dvou let po vstupu v platnost, aby konečně eh, tady byl tedy nějaký návrh. A v této oblasti penzijních fondů je tady konkrétní zpráva ESMA ohledně praktického technického řešení, jestli bylo vytvořeno do eh, roku a půl po vstupu v platnosti, půl vstupu v platnosti a potom zřízení a, hm. eh, eh, tedy zprávy komise k penzijním fondům, pan Lamberts a, a další to podporují. A potom máme izolované návrhy kolegů. Potom a, a je tady to pozastavení klidingové povinnosti, a, silnější zapojení spoluzákonodárců, návrhy Langenferber, potom eh, tedy pozastavení eh, na jeden měsíc von Weizsäcker. Tady máme časový konflikt, eh, prodloužení té výjimky clearingové povinnosti na více než 6 měsíců, k tomu je více návrhů. Samozřejmě ta působnost by měla být omezená a mm, Lambert a Swinburne, tam to bude těžké najít kompromis. Pozastavení klingové povinnosti by také mělo vést k pozastavení obchodní eh, povinnosti. I tady máme eh, různé pozměňovací návrhy od různých stran. Kromě toho eh, Sander Lamasur, Ferber, Svinbern, Ježek a von Weizsäcker k tomu podávají návrhy. Důležité je, že se shodneme, že to rozhodnutí musí být zveřejněno. Potom je zde pozastavení té eh, povinnosti eh, blokového backloadingu. 12.2.2014 eh, vznikla tady povinnost, která přináší velkou administrativní zátěž, tam, to, tam já souhlasím poznamená. A potom je tady pan Van Mojten 206. Já jsem si dvakrát četl ten text, ale eh, vůbec jsem nepochopil, co to je to obrácení norem. Je to hodně eh, podobné, eh, alespoň v německé variantě. Potom svoboda volby pro klienty u transakčního registru, potom otázka a ručení CCB by neměli eh, něco takového eh, řešit. Kolega von Weizsäcker, výsledek eh, veřejný, veřejné konzultace, informace o nákladech, to by tady mělo platit. Potom tady máme vnitroskupinové obchody, výjimka pro všechny vnitroskupinové obchody po celém světě, Langen, Ferber, Hayes, Ježek, navrhují toto Hibner, Werber, Kounie, žádná výjimka. Pan Lamberts eh, i tady bohužel nemá žádnou a eh, eh, většinu. Výjimku by dal jenom pro vnitropodnikové obchody nebo vnitroskupinové obchody pouze pokud se pohybují v stejné kategorii. Tam to je výjimka na masur, možná návrh na masur. Potom jednotné eh, zprávy z jednotného sídla, tam eh, jsou různé návrhy, ale budeme se moci shodnout. Kvalita eh, hlášených dat je upravena řadou článků a také se k ní vztahuje řada pozměňovacích návrhů. Tady čtyřmi neproblematickými kompromisy nalezneme řešení. potom eh, eh, validace bilaterálních marží úřady. ESMA eh, měla předložit RTS do 12 měsíců. To je požadavek více navrhovatelů. Potom jak přistupovat k FX forwards a swapům bilaterálních v pravidlech pro bilaterální marže. Tady otázkou je, jak ty mezinárodní aktéři se do tohoto eh, eh, budou vpouštět. Vzhledem k hrozícímu Brexitu eh, jde o to, aby srovnatelné obchody opravdu byly srovnatelné. Potom o výkaznictví a vyhodnocení. K zlepšení řízení rizika ESMA by měla dostat úkol, s tímto. A potom závěrem je tady otázka a zavedení e, uplatňování Emiru a Refitu 6 e, měsíců po vstupu v platnost nebo e, jenom 3 měsíce. To jsou ty odlišné pozměňovací návrhy. Celkově vzato myslím, že ty pozměňovací návrhy až na dvě, tři kontroverzní věci budeme schopni schopni dát do nějakých 33, 34 pozměňovacích návrhů, eh, tedy kompromisů a nebudeme potřebovat už víc než jedno zasedání sínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji a za SND jako von Weizsäcker, prosím. Děkuji. Já velice souhlasím se zpravodajem v tom, že mnoho z toho, co máme před námi, je vlastně schůdné proto, abychom našli řešení. Ale uvidíme, zda jedno zasedání stínových zpravodajů bude stačit. Já se připojím k tomu setkání s Wernerem, i když jich budou tři nebo čtyři, jsem stále optimistou, že se nám to podaří. Je tu mnoho oblastí, kde se zhodujeme. Werner už to velice dobře vyjádřil jako otázky toho jasného principu Ehm, je třeba tedy to eh, objasnit, pak také dobré, dobrý text pro ten reporting, abychom nevytvářeli nadbytečný Eh, nadbytečnou zátěž, ale musíme v konečném důsledku dostat správná čísla a pokud se někde něco stane špatně, tak je eh, zapotřebí, aby tu byla jasně přidělená zodpovědnost, aby to nebyla situace, kdy v konečném důsledku nikdo neví, kdo je zodpovědný a podobně, ale to je také schudné. Ohledně penzí, to je, ten vel, to je to velké téma. Já jsem se na to zaměřil, stejně tak i mnozí mý kolegové a nemyslím si, že by to byla otázka toho hodně to tady eh, přemýšlet na mnoho let dopředu. To je spíše otázka politické vůle, zda chceme, aby k tomu došlo. Pokud ne, tak by to bylo nebezpečné, protože pokud to neumožníme, tak eh, významná stránka trhu jaksi eh, nebude podrobena tomu mm, zásadnímu clearingu to je obrovská masa a myslím si, že také v zájmu plynulého přechodu bychom tomu tedy mohli věnovat několik let. Ovšem několik let v rámci toho procesu již uplynulo, takže by to měl být nyní již zrychlený proces a ono je to hodně tedy navázáno na tu časovou potřebu a my za SND budeme opravdu tlačit aby v konečném důsledku to bylo takové eh, urychlené řešení. A pak eh, jsou to také oblasti, kde je třeba si uvědomit toho ducha celé této legislativy, je třeba zajistit, že i na těch, ohledně těch bilaterálních marží je vše třeba řádně propočítat, to je velice důležité pro celé téma těch maržích pro pozastavení té povinnosti clearingu. Myslím, že Werner tady našel určité řešení. Je to v podstatě v souladu s tím, co jsme měli u Recovery a Resolution a také v rámci Refitu. A, a některé odlišné časové rámce tu vyvstávají, takže je třeba asi říct, tak to slaďme. Já nevidím důvod, proč to nesladit tedy sladit postoj parlamentu o těch meziskupinových transakcích. Pokud je to plně integrováno, tak s tím nemám problém. Ale mám problém, pokud z ničeho nic a když se podíváte na ty skupiny více zblízka, tak často to není otázkou toho, že tu máte eh, stoprocentní pobočku a pak eh, plně konsolidovanou strukturu skupin. Někdy je to mnohem komplikovanější, někdy máte eh, třeba 60% podíl a ohledně těch 40 tam máte finanční a nefinanční subjekty v rámci skupiny a Musíme být tedy opatrnější a věnovat více pozornosti detailů, když se zamýšlíme na ty meziskupinové transakce. A pokud tak učiníme opatrně, tak si myslím, že dosáhneme rozumného kompromisu. To jsou asi ty hlavní věci, ke kterým jsem se chtěl vyjádřit a velice se těším na spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji, abychom vyřešili ten Emir Fitz uh, eh, urychleně. Děkuji a za EKR Swinburne. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkujeme také panu doktorovi za velmi obšírnou zprávu, která odpovídá mým názorům. Hlavním cílem by mělo být, abychom neoslabili stávající EMIR, kde clearing funguje, oznamování také, je to potřeba jenom doladit. Za druhé, je potřeba omezit zátěž na ty účastníky, kteří zásadně neoznačují tento systém a kteří používají deriváty jenom k hedgingu. A za třetí je potřeba využít stávající Prahy a propojit je s rizikovými profily a zajistit tak proporcionalitu povinností clearingu. Řada pozněvacích návrhů jde správným směrem. Nejprve k protistranám, které se nedostanou na ten prach a které neohrožují zásadně evropský finanční systém. ECR má za to, že je možné jim dát výjimku z povinností clearingu, a že se tam můžou dostat i malé penzijní fondy a, a možná i malé finanční protistrany, mimo jiné. Takže pokud nebudou působit žádné zásadní riziko, tak by se to na ně nemělo vztahovat. Teď k větším penzijním programům, které mají jasně nastaveno, že mohou používat deriváty pouze pro hedgingové účely. Tady by mohla být vhodná stála výjimka a máme to v pozněvacím návrhu 254. Hovořili jsme o přiměřenosti. Řada pozněvacích návrhů se právě k tomuto vztahuje. Je potřeba, aby bylo jasné, jak to vypadá z požadavky na oznamování. Bude zajímavé vidět, jak dopadne konzultace Evropské komise k tomuto oznamování. A bylo by dobré stávající režimy vyhodnotit. EDKR se domnívá, že potřebujeme komplexnější přístup k povinnosti oznamování a k používání a sběru údajů. Tyto návrhy v podstatě říkají, že oznamování nemá být příliš zatěžující, s tím souhlasíme, ale je potřeba situace nastavit tak, aby nefinanční a menší finanční firmy se mohly spolehnout na to, že jejich protistrana to oznámí za ně. Pokud nefinanční protistrana chce oznamovat své derivátové smlouvy, tak potom by měli být odpovědní za ty údaje. Takže budeme muset to naformulovat přesněji, aby bylo jasnější, kdo bude za co odpovědný. A to platí i pro obchodní repozitáře. Pozdívací návrhy to úplně nereflektují. Protože ten, kdo poskytuje údaje, má být odpovědný za jejich pravdivost, nikoli repozitář, který je přijímá. Je to potřeba sladit s dalšími legislativními uh, návrhy, včetně MIFIDu a MIFIRu. V tomto smyslu uvidíte také řadu pozněvacích návrhů. Obchodovací povinnost, oznamovací povinnost snižování rizika musí být uveden do souladu. MIFIR už byl v tomto smyslu aktualizován. Emir by měl následovat. Také jsem se snažila zavést definici swapu, které vychází, která vychází z bazilejských kritérií. A doufám, že to doplní úvodní ustanovení v tom smyslu, že jak forwardy, tak swapy u uh, Forexu by měly spadat do uh, rozsahu působnosti. Ještě tady musí o tom proběhnout diskuse. Vzhledem k tomu, že kolegové zrovna hovořili o transakcích mezi podniky v rámci skupiny, tak chci říci, že tento výbor se vždy vyjadřoval k nefinančním orgánům a jejich použi- tedy firmám a nepoužívání derivátu. Já si naopak myslím, že jejich treasury musí být schopni provádět hedging prostřednictvím derivátů po celém světě tady by se neměl rozšiřovat rozsah působnosti, který by umožnil dozorovým orgánům, aby zrušili výjimku z povinnosti clearingu jako celku, pakliže jeden z, jedna z oblastí uvede nějaký a, přešlap. Tady si myslím, že bychom měli mít jasno v tom, jaký máme politický záměr. Většina ostatních pozněvacích návrhů odpovídá mému postoji a postoji EKR. Myslím, že zpravodaj má pravdu, snad eh, se nám to rychle povede do, dovést k dobrému závěru. Budu se těšit na zasedání se stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you very much eh, for... Děkuji za liberály Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkal, během předchozích rozprav naše skupina podporuje přístup zpravodaje k této agendě. Nevidím tady žádné zásadní oblasti nezhody. Nicméně, přesto nám leží na srdci otázka výjimky pro důchodové fondy. Ta již byla několikrát zmíněna. Tady je pro nás důležité najít takové řešení, které by nevedlo k právnímu vzduchoprázdnu. Proto jsme předložili pozněvací návrhy, které umožní zpětnou výjimku pro transakce, které probíhají mezi koncem období pro výjimku a vstupem nového emiru v platnost. Co se týče snižování rizika po provedení obchodu, tak jsme se soustředili na výjimku komprese portfolia z ústřední povědosti clearingu, a to s cílem sladit Emir a MIFIR, jak již bylo řečeno. Teď tam máme ještě další téma, které nebylo řešeno v pozněvacích návrzích, ale které máme pocit by mělo být prodiskutováno mezi stínovými zpravodaji. Není totiž úplně jasno, kdo je odpovědný za kvalitu údajů, které jsou poskytovány do obchodních repozitářů. Měli bychom diskutovat o tom, jestli by nemělo smysl vrátit se ke znění z Emiru 1, kde je jasně řečeno, že to jsou protistrany, které jsou zodpovědné za kvalitu údajů. Pak tam ještě celá řada problémů s grandfatheringem, které jsme řešili a Předložili jsme pozněvací návrhy týkající se třeba reklasifikace proti strany z NFC na FC například. Takže v těch případech ta povinnost clearingu se bude týkat pouze, na, pouze smluv, které byly uzavřeny po té reklasifikaci. Teď, co se týče harmonogramu, tak jsme dali esmě více času na 12 měsíců, tedy 12 měsíců, což je v souladu s eh, jinými právními akty. A nakonec si myslím, že je důležité, aby účastníci na trhu měli dostatek času přepsat si smlouvy v souvislosti se změnami v nařízení EMIR. A proto jsem předložil pozněvací návrh na prodloužení vstupu nebo uplatnitelnosti o tři měsíce. A budu se těšit na další diskuse se stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát za dosud odvedenou práci. Děkuji. Děkuji. A pokračujeme se zelenými. Nicméně je zde nevidím. Tak se dostáváme ke GUE. Tady také nikoho nevidím. EFDD. Také tady nikdo není. Bernard Mono, ENF také nechce. Barbara Kape, prosím. Barbara, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tady musím říci, že e, to je dosti složitá problematika. Vidíme nicméně, že se začínáme zhodovat na návrhu Evropské komise a že souhlasíme s tím, že tato pravidla musí být daleko transparentnější a jednodušeji sledovatelná. A také je potřeba minimalizovat eh, dopady pro nefinanční protistrany. Na základě registru by tento systém měl být daleko lépe uživatelný. A to i na základě pozňovací návrhů, které předkládají kolegové. Větší flexibilita u protistrany je pro nás důležitá. To tež platí i pro výjimky pro penzijní fondy. Souhlasím se s pravodajem, že tam budou tři možnosti, kromě těch tří let, toho pravidla tří let. A tento pozněvací návrh, tyto pozněvací návrhy jsou dobré. Snaží se zajistit, že penzijní fondy budou moci investovat v Evropě. Teď, co se týče povinnosti clearingu u malých finančních protistran, to se týká i penzijních fondů a mám za to, že následně tyto požadavky budou lépe odpovídat situaci protistran. Lepší přístup ke clearingu to je také téma, o kterém hovořím neustále. Clearing musí být férový, tady zpravodaj k tomu předkládá svá řešení. Potřebujeme, aby požadavky na oznamování a povinnost clearingu byly jasnější. Platí to především pro fondy pro reality. Tady máme pozněvace návrhy 12 a 13 v článku 1.3. Ty podporuji. A také podporuji to, co říkal zpravodaj o harmonizaci právního textu u clearingu. Na globální úrovni bychom se při nejmenší měli snažit o to, aby tyto standardy byly globální. Protože derivátní smlouvy jsou globální. Vidíme, jak důležité jsou pro finanční stabilitu. Abychom byli prostě efektivnější v tom, a v našem regulačním úsilí. Děkuji. Eh, tak každý já, já jenom eh, stručné eh, mm, připomínky. Všichni mé pozměňovací návrhy už byly představeny, takže děkuji za to a zejména ta otázka a synchronizace Emiru a Mifidu no, jistě přinese dobré řešení. To je věc, kterou je třeba řešit, protože jinak tady bude nepoměr mezi povinností clearingu a, a tradingu a to nikdy nebylo cílem Emiru ani eh, té revize. Teď Pervanš Beres. Oui, ehm, je m'inscris justement dans... Děkuji. Já souhlasím s těmi obavami, které byly vyjádřeny ústy jako Pafon, Jak, Jakoba von Weizsäckera, eh, jako socialistického stínového zpravodaje. Penzijní fondy jestli tedy se to na ně bude vztahovat a jak. To je zásadní otázka. Ano, můžeme tady mít eh, potřebu sladit Emir a Mifir. Penzijní fondy vlastně nevěděli úplně přesně, jak se to na ně bude vztahovat. Teď se vytváří jednotlivé modely a situace už není tatáž. Spravodaj hovoří, že bychom měli mít do budoucnosti připravenou nějakou zprávu. Já mám pocit, že to není úplně reálné. Protože revize Emiru ho má vlastně vyčistit. Je to refit. A také má zajistit, že bude tento režim důslednější a že nebudeme pořád jenom fungovat na základě výjimek. A došli jsme k eh, závěru, že clearing je dobrá metoda zajišťující stabilitu trhu. Tedy co se týče penzijních fondů, tak tady mám pocit, že socialisté předkládají dobré myšlenky řádného systému. Bude se to tam postupně zavádět. Zároveň si ale myslím ze stejného důvodu, že je potřeba dát si pozor na jednu věc a to, abychom na jednu stranu penzijní fondy do toho nevložili a na druhou stranu nevytáhli celou zvláštní kategorii z rozsahu působnosti. Tady často se předkládají argumenty sloučení MRMFu a Já mám pocit, že to vždycky není úplně dobrý argument, protože se týká oblasti, eh, která často není součástí rozsahu působnosti. Především co se týče OTC. To tež platí i pro pozastavení povinností clearingu. A já nechci, aby ta legislativa byla děravá. Prostě clearing je pravidlo, je to pravidlo, které se má vztahovat i na penzijní fondy. Tak se nesnažme jenom rozšiřovat tyto výjimky ať už to je pro definici operací mezi skupi, nebo v rámci skupiny, o tom hovořil Jakob, ale to tež platí i pro eh, clearingové povinnosti a jejich dočasné pozastavení. RTS tady si myslím, že máme eh, jasná vodítka i v souvislosti s pozastavením povinnosti clearingu. Tady je potřeba nastavit na první úrovni řádný rámec. A návrh Evropské komise do značné míry řeší řadu obav, které k tomu různí mají. Děkuji. Chce si komise vzít slovo? Ne, tak dobrá, tak v tom případě dám znovu slovo zpravodaji. Já to řeknu stručně. Ty věci byly tady rozpracovány, eh, eh, jsou tady eh, na ně různé názory. Já vám děkuji mnohokrát za přesranou podporu. Má kancelář a, a já teď zpracujeme kompromisy a já a, chci poukázat na to, že to, co ti říká paní eh, Perez, já jsem se pokusil to pochopit ohledně těch penzijních fondů. Tam eh, si myslím, že jsme hodně blízko navzájem a, eh, a, ve svých pozměňovacích návrzích, takže ta vaše kritika, paní kolegyně, se neodráží ani ve vašich podněcích návrzích, ani jsem eh, to zatím vůbec nějak nezaregistroval, takže určitě budeme hledat kompromisy. Je tady otázka, jestli chceme eh, obecnou eh, výjimku, jak ji žádala Esther de Langen, jestli budeme dělat tu výjimku, nebo tři roky, dva roky, nebo tři roky, do té doby to musí být rozvinuté nebo a vůbec žádné výjimky potom, nebo maximálně jednou jedinkrát eh, dva roky. A já tady nevidím, eh, nevidím žádné eh, zásadní rozdíly mezi našimi požadavky. Já jsem tady docela flexibilní, protože si myslím, že obecná výjimka je špatně. Ale vnímáme, že jsou tady technické problémy a komise zatím nic nevytvořila. A tady musíme nalézt určitý eh, realistický přístup, takže to, co eh, navrhuje kolega von Weizsäcker, co jste teď podpořila, tam eh, si myslím, že s tím nejsou žádné zásadní problémy. V této otázce určitě najdeme kompromis, který bude široký. Všechny nebudeme moci zohlednit. Berster Lange bude proti, protože Nizemci mají Eh, mimořádný zájem nechat své penzijní fondy bez dotknutí evropské eh, kontroly, ale eh, v parlamentu se, myslím, rýsuje široká většina. A pokud je o nejasnou nebo mm, nedostatek jasnosti nebo kvality těch dat, tak jako Petr a Markus o tom mluvili. Samozřejmě podíváme se na ten výsledek z první úrovně jestli eh, budeme eh, schopni tam eh, to nějak vyjasnit. A jinak jsem docela optimistický. Děkuji vám každopádně za mnou stranou podporu. Děkuji a, a přeji vám hodně úspěchů při vyjednávání kompromisu. A 24. dubna a mm, předpokládáme, že bude další kolo a pokud ten vyjednávací tým bude hotový a potom eh, plenární zasedání eh, v květnu. Zatím nerozhodnuto tedy v závislosti na eh, našem pořadu. A je, ano, ano, pan Dolagen. Já jenom časový návrh. Do konce zeleného týdne nebo 9. dubna předložíme kompromisy, rozešleme to frakcím, aby se k tomu vyjádřili během tohoto týdne a na aprilském Štrasburském, tedy v dubnovém Štrasburském zasedání bychom to mohli dát už na stínové zpravodaje. Dobrá. Vyjednavací tým pro další věc tady zatím není a podle našeho harmonogramu, a to má být až za 10 minut, tak opět uděláme přestávku na 10 minut.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

So, I open the meeting again. We come to point number Takže dostáváme se k bodu 13 eh, našeho pořadu jednání a sice vytvoření na eh, rámce pro screening eh, pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie. Naším zpravodajem je Robert Zíle. nyní dostává slovo. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste na mě počkali a omlouvám se kolegům. Každopádně eh, děkuji všem eh, za podané pozměňovací návrhy k této zprávě, celkově jich je přes 150, což ukazuje, jak důležitá ta, eh, to stanovisko je. Jako vždycky jsou tady politické rozdíly, ale také jednota a ohledně toho, že přímé zahraniční investice je třeba vnímat vážně a některé věci je třeba bedlivě sledovat. Takže když tady hovoříme o kritické infrastruktuře, o kritických technologiích, tak eh, je tady dohoda, že je třeba to eh, chránit. Tady už jsme v kompromisní fázi a jsem eh, rád, že naše frakce se shodnou, že média jsou taky kritická infrastruktura. Jsem také rád, že jsme rozšířili definici zahraničního investora takovýto jednotlivci eh, ze třetích stran nemůžou používat eh, registrované eh, firmy ve třetích, tedy ve Evropské unii. My jsme se o tom bavili um, už na to první zasedání stínových zpravodajů a dnes bude to druhé, takže asi dokončíme některé drobnosti, protože u většiny věcí jsme schopni dosáhnout um, s z eh, kompromisu. U těch eh, rozumných námitek nebo odůvodněných eh, námitek vůči investicím budeme moci použít článek 346 ze smlouvy o fungování Evropské unie podle kterého žádný členský stát nebude muset zveřejňovat informace v rozporu s základními zájmy své bezpečnosti. My eh, to eh, projednáváme se zpravodajem pro eh, screening z přímých zahraničních investic panem Prostem. A měli jsme tady, tady mm, přehled zkušeností s tou kontrolou přímých zahraničních investic a mm, pokud víme, tak tyto základní zájmy na bezpečnosti každopádně nebudou tak komunitární. Proto eh, musíme eh, spoléhat na tu smlouvu a bude moci nalézt eh, určité dobré věci k této záležitosti. A mm, obecně řečeno, těším se, že odstraníme ty rozdíly v nadcházejícím zasedání sněhových zpravodajů, ale jak už jsem říkal, máme dobrý kompromis nakonec a potom a budeme tedy hlasovat o tom stanovisku. Děkuji, Roberci. A teď stínový zpravodajové. Začneme s EPP. Anes Ander. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat, já jsem chtěla poděkovat zpravodaji a stěnovým zpravodajům za tuto práci, která je naším společným dílem. Trvám se na tom, že je potřeba zavést do praxe tento mechanismus. Je potřeba, abychom se koordinovali a abychom se zorganizovali a abychom umožnili jednodušší výměnu informací. Je to nástroj, který chceme, je totiž zásadní, může chra- pomoci chránit naší svrchovanost, ale také naše podniky. Především ty, které disponují kritickými technologiemi. Je to systém, který nemusí vystrašit investory, naopak. Já si myslím, že jim může přinést určitou právní jistotu. A nakonec jsem chtěl připomenout, že Evropská unie je pochopitelně otevřená. Tady vůbec nejde o to, že bychom se uzavírali sami do sebe. Chceme zahraniční investice, vytvářejí pracovní místa, vytvářejí růst, ale na druhou stranu to musí být zasazeno do určitého rámce, a všechno to musí běžet realisticky. Obecně mám pocit, že jsme dospěli ke konsensu, že je možné zlepšit návrh Evropské komise a žádáme tedy členské státy, aby zavedly určitý filtrovací mechanismus sami u sebe. 12 zemí už ho má. Pokud nás bude 28, tak to bude znamenat, že budeme eh, daleko pozornější. Teď ještě pár věcí k pozněvacím návrhům, které předložili členové mé politické skupiny a které podporujeme. Chceme si trvat na zásadě oboustrannosti. Ta nám připadne důležitá. Pokud chceme filtrovat a dávat pozornost na investice, které pocházejí z jiných států, tak eh, je potřeba se také dívat na to, jak tyto druhé státy přistupují k našim investicím. Musí to být tedy reciproční řešení. A kromě toho ještě k povaze investorů. Tady si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, zdali jsou přímo či nepřímo pod vládní kontrolou. A to může mít různé formy. Pak si zdůraznit, že potřeba chránit sbírané informace, protože pochopitelně tyto informace jsou strategické povahy. A proto musí mít investoři absolutní důvěru v to, že jejich informace budou chráněny. A to především v případě, když se týkají obchodních tajemství. A nakonec jak jsem říkala, potřebujeme chránit sbírané informace a v tomto kontextu bych se ráda vrátila k myšlence Evropské komise, eh, tedy že by Evropská komise předložila zprávu o opatřeních týkajících se filtrace v předchozích letech. Takže jsme chtěli posílit tuto vazbu mezi komisí a parlamentem. A byli bychom rádi, aby komise poskytovala Evropskému parlamentu agregované informace, protože to by také lépe chránilo strategické a citlivé informace. To je z mé strany všechno a budu se těšit na budoucí práci. Thank you very much. Děkuji za SAD. Uh, eh, Katlin Ivan. Děkuji. Mai uh, discutăm foarte mult despre importanța investițiilor directe Uh, Děkuji mnohokrát. I my jsme pro vytvoření tohoto rámce. Je totiž jasné, že tyto um, inovace mají dopad na naši ekonomiku, velký dopad ve smyslu zaměstnanosti, růstu a podobně. Nicméně je potřeba hovořit o limitech jejich stanovení pro tyto investice, protože ne všechny přímé zahraniční investice mají pozitivní dopad. Tento právní návrh eh, umožňuje kontrolovat tyto investice ze strany Evropské komise z důvodu veřejného pořádku a bezpečnosti. Tento, eh, toto řešení je pro nás žádoucí. Ve svých pozněvacích návrzích jsme se snažili posílit postoj Evropské komise. Vítáme vytvoření těch kontaktních míst pro kontrolu přímých zahraničních investic ve všech členských státech. Máme ale za to, že tato kontaktní místa by měla být eh, koordinována jakýmsi ústředním evropským kontaktním místem. Také je potřeba dávat velkou pozornost na investice ze zemí, které jsou buď to, eh, buď to daňovým rájem podle závěru komise z roku 2017, které jsou na seznamu nekooperujících jurisdikcí či proti kterým jsou nějaké sankce. No a zároveň Zároveň je potřeba dávat velký pozor na třetí země, které chrání aktiva pocházející z nelegální činnosti. V Evropské unii víme moc dobře, že do zem, nespolupracujících zemí se dostávají výtěžky z evropské trestné činnosti. A pak ještě jedna věc. Pokud není možné identifikovat konečného příjemce, tak by se nemělo povolit takovou investici v EU. Potřebujeme vědět, kdo investuje, jakou má ta společnost budoucnost a kdo je konečný příjemce. To jsou všechno zásadní věci. Budeme mít schůzi stínový zpravodaj, kde probereme další pozdělací návrhy. Děkuji. Very much. Děkuji vám. Teď liberálové. Lieve Wiering. Děkuji, pane předsedo, vážený eh, pane zpravodaj, paní, eh, paní zpravodajko Sandra. Eh, máme tady pozměňovací návrhy, které jsou hodným základem pro kompromis, který je na dosah. Máme jenom několik připomínek. Za prvé, nechceme Eh, princip reciprocity eh, zavádět do eh, této věci. Každý posun směrem k protekcionismu musíme konsekventně blokovat. Dále za druhé chceme vždycky zabránit tomu, aby české státy mohly blokovat investici na území jiného státu Stejně tak není, zbyte, není, je nesmyslné členské státy nutit kontrolovat investice, ať už jsou jakoli strategické. Eh, proto si myslíme, že eh, nelze rozdělovat sektory na strategické a nestrategické eh, prerogativy, tedy ta výsada stanovit strategičnost investic zůstává na straně členských států. Tady jde o to, jestli opravdu je ten screening nezbytný. Je to otázka slepice nebo vejce, protože abychom získali ty investice, musíme provést screening. Hmm. Proto si myslím, že je vhodné a možná a nezbytné, aby každý členský eh, stát eh, si vytvořil mm, nebo měl k dispozici pro toto mechanismus. Závěrem chci zdůraznit, že každé odmítnutí FDI musí být v souladu s mezinárodními dohody a smlouvami, kterými jsou členské státy a Unie vázány. Děkuji. Děkuji. Za je tady pan Urtasun. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vítám eh, snahy eh, pana eh, zpravodaje, aby to břemeno bylo přiměřenější a mm, odůvodněnější a jsme rádi, že tam byla zahrnuta média a také je tady odkaz na ten černý seznam nespolupracujících jurisdikcí, když vidíme, že i rada je v poslední době mm, poměrně rozmělňuje. Pokud je o kompromisy, tak nebudeme eh, mm, nebo eh, každopádně litujeme, že už tam nejsou některé dobré věci. Eh, chci zmínit tři. Chtěli jsme zdůraznit, že pro naši frakci určení toho, jestli přímé zahraniční investice ovlivní veřejný pořádek, hodně závisí na tom, jestli zahraniční investor má agresivní daňové plánování nebo také eh, eh, odsouvá výrobu do zahraničí. Proto bychom měli revidovat článek 4. Eh, stejně tak státní investiční fondy by měly zadržet držet principů k transparentnosti. Za druhé, je tady eh, prostor pro vytvoření eh, role Evropského parlamentu, který bude žádat ne eh, kontrolu jakékoliv investice, ale investice, které souvisejí s unijním zájmem. Evropský parlament bude mít možnost, aby požádat komisi aktivovat eh, mm, ochranu unijních zájmů eh, eh, z důvodu veřejné bezpečnosti nebo pořádku. A potom bychom rádi požádali pana zpravodaje a další politické frakce, aby zvážili naše pozměňovací návrhy 162 a 172 ke koordinační skupině. I když podporujeme cíl těch návrhů a myslíme si, že bilaterální screening mezi členskými státy eh, odloží, tedy odhalí eh, různou moce, mocenskou dynamiku a bude se to eh, považovat za tedy ohrožení svrchovanosti členských států. Proto si myslíme, že je lepší jít k multilaterálnímu systému a vytvořit orgán, kde se bude účastnit komise a členské státy a členským státem, který bude eh, odpovědný za eh, ten daný eh, screening. Máme tady zasedání sínových zpravodajů a určitě tohle to budeme dnes probírat. Děkuji. Děkuji vám. Za GUE tady nikoho nevidím. Za NF Bernard Mono to není? Nebo chcete, chcete mluvit? Takže teď ostatní řečnice. Nikdo. Uh... Nemá zájem. Komisi tady nevidím, vidím. A komise si chce říct slovo? Ano, prosím. Děkuji vám. Jen dvě velice stručné poznámky. Nebo takové dvě připomínky. Otázka reciprocity, kde bychom opravdu rádi vyslali to sdělení, že pokud bychom chtěli zapracovat ten problém reciprocity tady do toho faktoru screeningu nebo něco podobného, tak bychom se nejen dostali do problémů ohledně našich mezinárodních závazků, ale také bychom vyslali signál protekcionismu a byli bychom globálně tedy eh, vyčleněni. Žádné další celosvětové systémy zahrnují prověřování reciprocity u investorských zemí. Toto je oprav, právoplatná obava ohledně reciprocity, ale nemyslíme si, že toto je ten správný nástroj, kde to vyřešit. A druhá menší připomínka, ta se týká zdanění. My si myslíme, že daňové úniky je třeba řešit a nejasné daňové chování nebo to, kdo je ten konečný vlastník e, pohledávek a dluhopisů, ale to je určitě důležité téma, ale to není zase ten správný nástroj. Máme na to směrnici proti praní špinavých peněz nebo jiné nástroje. Toto je obchodní politika článek 207 výlučná kompetence Unie. Když budeme tady eh, dostávat do toho do hloubky, tady se dostaneme k bodu, kde je zapotřebí jednomyslnosti a to naprosto zabije celý návrh. Myslím si, že by to bylo nevhodné. Někdy dosáhnout se úplně perfektního stavu může být vlastně protichůdné snažíme se prostě pracovat takovým způsobem, abychom přesvědčili co nejvíc členských států. Když ten nástroj zatížíme, ono by to bylo smysluplné jako celounijní screening, ale v této fázi je to politicky nemožné, protože to povědomí tu v členských státech ještě nepanuje. V 16 členských státech toto není. Ano, ano, jsou tu politické obavy, ale prostě to šíření povědomí, otázka transparentnosti, to je takový ten první nezbytný krok a pak tomu dejme několik roků, kdy nastane revize a pak tedy se vydáme zase o ten další kruček ku předu. Já vám děkuji za vaše názory, také tedy budu mít nějaké pozměňovací návrhy, ale myslím, že bychom neměli čekat tři roky nebo ještě déle. Jak e, je to třeba v mém volebním okrsku, tam průmysl byl skoupen na Číňany stoprocentně a já tady, nebo nikdo nemá žádnou možnost nakupovat stoprocentní podíl podniků v Číně. Já nevím tedy, na co bychom měli čekat, takže to je jenom taková soukromá připomínka z mé strany a není tedy předám slovo zpravodaji. Roberte. Ano, já děkuji všem, kteří se vyjádřili za jejich politické skupiny a také děkuji komisi. Jenom bych chtěl říci k té úrovni členských států. Je to velice důležité. Začněme se screeningovým systémem ve všech členských státech. A pak uvidíme, co můžeme dělat. A i u toho bavorského příkladu, já to chápu, Německo má ale eh, screeningový systém a poměrně tvrdý, takže eh, může se zorganizovat eh, takové slyšení, jako třeba zorganizoval pan Prost. Je to velice užitečné. A otázka čínských investic v Německu, tady by mohlo být právě německé vlády říci ne, pokud by to vyvstalo. Ale nevím, zda si to vyžaduje zapojení i Evropské komise nebo celkově Unie. To může učinit německá vláda jako taková. A co ještě vyplynulo z toho, slyšení, že existuje tolik druhů screeningových systémů v Británii, v Německu, ve Španělsku, všude je to jiné mezi těmi 12 zeměmi, kde tedy screening probíhá. A to je třeba tedy si uvědomit. My jsme o tom pohovořili na minulém zasedání stínových zpravodajů. Je to důležité, když se setkáváme s dalšími významnými eh, výbory i mezinárodním eh, výborem. A eh, já opravdu tedy budu pracovat eh, tímto směrem. Já vám děkuji s hlasováním. Počítám již příští týden, takže doufám, že se nám podaří práci dokončit do té doby. Výbor INTA, který je hlavním výborem, bude hlasovat 17. května. A pak uvidíme, co z toho vzejde tedy do pléna. Ehm, pro nás je zatím důležité to hlasování příští týden, takže vám děkuji. Tímto dopoledne končíme a setkáme se ve 14.30 na slyšení s paní Kénigovou.